Well, good afternoon, everybody. I think, um, I think Dobré odpoledne. Myslím, že začneme s pořadem jednání na dnešní odpoledne. Chci vás všechny přivítat. Občas se nám podaří eh, být v tomto krásném sále, kde dokonce máme i uh, denní světlo, takže si ho užijeme. Čeká nás hlasování za 10 minut 4 a to ke třema položkám. Takže pokud jste tu za účelem hlasování, tak se ujistěte, že máte hlasovací karty. A pak nás čeká tedy zásadní bod o zprávě o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států týkající se celních zemědělských otázek. K tomu se dostaneme. A jen připomínám, že toto zasedání je v přímém přenosu na webstreamu, na internetu. Pokud nás eh, sledujete, tak vás vřele vítám. A čerstvá záležitost, máme tady nový newsletter, z eh, první za rok 2014 a pokud eh, tady jste, pokud jste to náhodou nedostali, tak vám to rádi zašleme. A kdokoliv, kdo se dívá přes internet, se rovněž může podívat na ten náš newsletter přes internet, protože máme to i elektronicky a jsou tam všechny odkazy. Jenom ještě připomínám poslancům a poslankyním, že tedy můžete se ke všem eh, dokumentům dostat prostřednictvím aplikace e-meeting, kterou máte i na vašich eh, počítačích nebo eh, tabletech a laptopech, tam to bude ve všech jazycích. Máme zápis z jednání 22. 23. ledna. Pokud neobdržíme žádné připomínky k tomu do večera, tak budeme považovat tento zápis za schválený. Dále jednání trialogu hlásím, že zatím nedošlo k žádnému posunu. Měli jsme zprávu od paní se kterou vítám, nebo která tu byla minule, a uh, údajně, pokud jde o uh, bezpečnost uh, spotřebních výrobků, tak um, tam zatím nebyl žádný pokrok v trialogu, což je politování hodné, protože z naší strany jsme připraveni. Jinak jsme víceméně ukončili všechny naše základní eh, témata za letošní rok. Ještě zbývá jedna legislativní záležitost a to je návrh nařízení parlamentu a rady o vzájemné pomoci a spolupráci za účelem uplatnění, zajištění eh, tedy práva ohledně používání celních a zemědělských předpisů. Je tu ještě dalších 60 pozměňovacích návrhů v reakci na návrh pana zpravodaje. Takže mu dáme možnost vyjádřit se k těmto pozměňovacím návrhům a pak eh, dám slovo stínovým zpravodajům, aby rovněž přispěli a pak komukoliv dalšímu, kdo se chce vyjádřit. Takže s radostí dávám slovo Antonio Fernando Corriero de Campos. Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal tím, že bych chtěl po, poblahopřát našemu předsedovi za nové číslo toho newsletteru, který jsme právě obdrželi a na rozdíl těch ostatních newsletterů, těch dřívějších nemáme. Máme tam dokonce i zvířata, rostliny, takže je to velice zajímavá forma, jak prezentovat naše problémy a to, čemu se věnujeme. Já děkuji kolegům z různých politických skupin za zájem, který projevili v mé zprávě a také za jejich pozměňovací návrhy. Bylo jich celkem 75. Již minulý týden jsme měli schůzi s týnových sledovajů, kde jsme prodiskutovávali veškeré pozměňovací návrhů. Návrhy, tento schůzka byla velice užitečná, přiblížili jsme naše postoje a ještě v minulý pátek jsem rozeslal dokument a dnes o něm budeme hovořit tak, abychom e, eh, naležili maximální společnostní jmenovatel my jako výbor IMCO a 19. března se bude hlasovat. Jak se již zmínilo v minulé debatě, e, Celní orgány nemají prostředky, aby mohly zjistit, zda je eh, ten eh, udávaný původ zboží ten správný, či zda například nedochází k zneužívání eh, transitního systému a také další podvody. V roce 2011 členské státy ohlásily více 1900 případů podvodů v této oblasti, byly tam milionové ztráty, těžk, týkalo se to nesprávného popisu zboží. České stády a komise jisté případy odhadly, ale ve skutečnosti je ten případ mnohem, tam je mnohem větší. Nemáme přesné údaje, přesná čísla. Máme tady asi 300 tisíc eh, pravděpodobných případů podvodů. Takže tady vidíme, že skutečně to, co známe, je pouze špičkou ledovce. Co se týče um, vyšetřování OLAFu, které trvá velice dlouho, většinou je to až 13 měsíců, než se získají veškeré řádné dokumenty, které se týkají tranzitu a tak dále, což vede k obrovským ztrátách. V roce 2010 byl proveden audit a tam bylo ukázalo, že eh, máme tam asi 290 případů, 40 případů, kdy, kdy došlo k jasným ztrátím, které byly skutečně vysoké částky. Zde tyto částky které nemohou být eh, potom eh, vybrány, a což potom vede k značné mezeře v, mezeře v ročnosti Evropské unie. My se tedy snažíme zlepšíme zlepšit stávající legislativu, abychom měli efektivnější kontrolu pro vstup a tranzit zboží v evropském prostoru. Potřebujeme posílit tedy ochranu spotřebitelů a samozřejmě i hájíme finanční zájmy Unie. Máme tady dvě poznámky, které se týkají některých eh, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Eh, máme tady blok eh, pozměňovacích návrhů kolegy Ševala, který se týkají článku 9, navrhované, navrhované změny nařízení Tady máme jasný zájem o tom, jak vypadá přístup k údajům, které se týkají vstupu, tedy importu a exportu zboží. Dále tady máme samozřejmě zásadu ochrany údajů. My pokud budeme toto naprosto hájit, tak tím poškodíme základní cíl eh, tohoto právního EPSu a my bychom měli jasně stanovit eh, pravidla pro přístup k údajům, eh, jasně říci, které údaje jsou přístupné Evropské unie členským státům, tak, abychom zlepšili eh, tyto články a neměli bychom tyto články z textu vypouštět. Takže to byla já jsem výměnu názoru s kolegem Šelávem, hovořili jsme o tom a mně se nestálo, že by byl příliš proti této možnosti. Pozměňovací návrhy 80, 58 a 84 kolegy Šmita eh, se týkají tohoto problému. Kolega Šmit eh, také uvádí eh, ochranu údajů jakožto důvod a také omezení pohybu hm, <clears throat> těchto informací. On tam říká, že, by, že bychom měli mít nějaký seznam, vyčerpávající seznam mezinárodních organizací, kterým mohou být zaslány informace, které se týkají pohybu kontejnerů, a jsou to ty organizace, které se eh, zmiňují v článku 18 a 3. Já si myslím, že je není možné předem jasně definovat veškeré mezinárodní organizace a agentury, které jsou činy v oblasti ochrany finančních zájmů Unie. Tady by bylo lepší mít tam eh, nějaké memorandum o porozumění. Je možné, že budeme mít nějaký orgán či nějakou agenturu v budoucnu, která bude důležitá jako například Frontex. Myslím si, že ve jménem dobré legislativy Samozřejmě nechci nějakým způsobem poškodit ochranu údajů, ale neměli bychom tady mít vyčerpávající uzavřený seznam takovýchto organizací přímo v textu nařízení. Naopak, měli bychom tam být jistou flexibilitu v této oblasti. Co se týče základu pro kompromisy, které stíníme se stínovými, na, který jsme, na které jsme se dohodli se stínovými zpravodaji minulý týden a budeme o tom hovořit ještě tento týden. Máme tady devět návrhů kompromisních pozměňovacích návrhů, které se snaží zahrnout veškeré ty problémy, který, které vyslovili kolegové tak, abychom skutečně dosáhli našeho účelu, který chceme, o kterém jsem hovořil, tedy hlavně ochrana spotřebitele, kteří jsou těmi finálními koncovými uživateli těch importovaných produktů, které vstupují do Evropské unie a dále chceme chránit finanční zájmy Evropské unie. Ty kompromisy, které se týkají článku 8h, který ustanovuje podmínky, za kterých může Evropská komise si přímo vyžádat dokumentaci od hospodářských subjektů, toto ještě je v si iniciální fázi, ale cílem je dovolit, aby komise toto mohla dělat, a to v případě, že členské státy nezareagují včas. My jsme tam měli jako lhůtu tři týdny, tak aby členské státy se mohly vyjádřit pokud tedy komise že obrátí se žádostí. A po, po uplynutí těch tří dnů tady budeme mít mlčený souhlas ze strany členských států, tak toto budeme chápat a e, komise se bude moci přímo obrátit na hospodářské subjekty. Jde o to, aby jsme měli rovněž databázi, která bude efektivní a momentálně si myslím, e, že dospějeme v této věci k dobrému výsledku. Na závěr chci říct, že ten kompromis, který dosáhneme, doufám, by měl být globální a měly by tam být povinně jaksi ústupky ze všech stran, každý musí něčeho ustoupit. Důležité je, abychom tedy spolupracovali. Má skupina je ochotná momentálně se vzdát toho segmentu, který se týká tranzitu a který se tedy týká importu v tomto balíčku jménem toho, abychom dosáhli silného kompromisu, který by mohl dát tedy jasnou pozici parlamentu vůči radě. Takže je tedy důležité, aby jsme tady měli jsme tedy ochotní výjmout eh, exporty z toho balíčku, měli bychom tam mít pouze importy a tranzit. Zítra budeme mít schůzku nových zpravodajů 15.30 a já doufám, že budeme moci již zítra pokročit vpřed v této věci a učinit rozhodný krok. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji. Let's hear from the shadow Děkuji, takže poprosím stínové zpravodaje. První bude pan Ross. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci. Já si myslím, že se ubíráme správným směrem. Budu se muset ještě seznámit s vašimi předběžnými kompromisy a myslím si, že nakonec dospějeme k dobrému kompromisu. Chtěl bych eh, říci, co hlavního chci poznamenat ke kompromisům. Pokud jde o možnost, aby komise získávala přímé informace od hospodářských subjektů, což je článek 18h, pak eh, jedná se o citlivou otázku, protože my určitě chceme chránit jak spotřebitele, tak i podniky. Myslím si, že kompromisní návrhy 7 a 8 představují adekvátní řešení. Možná, že bych dodal dvě drobné změny, ale O tom budeme ještě podrobně hovořit na příštím schůzce stínových zpravodajů. Z mého hlediska konzultace mezi eh, komisí a Eh, představiteli příslušného odvětví přepravního, což je můj pozměňovací návrh 78, by mohl být dobrý způsob, jak si vyměňovat návrhy a eh, dobré zprávy eh, a týká se to článku 18f. Nevím, kde se hovoří o konsultacích. Nevím, jestli byste tohle mohl zvážit v rámci vašich kompromisních návrhů. Nakonec bych chtěl naléhat na vyjasnění, které které jsem dodal k definici poskytovatelům služeb. 32 e, pozněvací návrh a dokumentu nebo dokladu, které mohou představovat e, důkazy. Článek 2 pozněvací návrh 43. Ty si myslím, že jsou nezbytné. Tyto návrhy mají-li příslušné články být e, zřetelné a zamezit nedorozumění. Ochotně tohle všechno projednám, jakož i další věci s panem Dekamposem i dalšími kolegy v nadcházejících týdnech. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji, pane Ros. Rose, pan Schmidt, jak se domnívám, dnes není, ale paní Rule. Budu velmi stručná. Děkujeme zpravodaji za kompromisní pozměňovací návrhy a nemáme s nimi vůbec žádný problém, takže je podporujeme. Um, Pan Ashley Fox je stínovým zpravodajem za moji politickou skupinu a požádal mě, abych přečetl jeho vyjádření, protože je tady celá řada podrobností, na které by vás rád upozornil takže já potom samozřejmě dám um, kopii e, zpravodaje. Takže po zasedání stínový zpravodaj pan Fox říká, že ho těší spolupráce v zásadě, také souhlasí s cíly návrhu komise, ale e, jsou tady významné věci, které se týkají realit, e, jak to bude fungovat a myslí si, že ty výzvy, které to představuje, jsou nepřekonatelné. A on na důkaz toho uvádí následující. Za prvé, problémy, které představuje vytvoření centralizovaného eh, adresáře, to jde daleka za rámec hodnocení dopadu, zejména pokud jde o mm, prosazování. A on se tedy ptá, jak členské záty budou skutečně prosazovat předávání těchto dat, pokud hospodářské subjekty odmítnou spolupráci, anebo eh, eh, pokud předloží komise, takové údaje, které komise bude pokládat za neadekvátní. Mm, pan Fox důrazňuje, že nebude schopen schopen akceptovat návrh, aby tady byl přímý přístup mezi komisí a hospodářskými subjekty. Eh, má pozměvací návrh k článku 80, eh, eh, což pokládá za, pardon, 18, 18b, H, ale potom ještě je článek 17c, protože kdyby ten se odstranil, tak by vlastně celá ta představa o tom adresáři by byla zhacena. A myslím si, že pan Schwab ale má za to, že se toho týkají jiná data, což, vede, eh, což vyplývá z reformy eh, celního programu. Pan Fox pak dále říká, že posouzení dopadu komise nesprávně eh, pos, uvažuje, že tady nebudou přímé mm, náklady pro členské státy za předávání transitních dat a zavádění integrace různých informačních systémů v členských státech. To by byl velice nákladný a složitý postup. A než se tohle vyhodnotí, rozhodnutí nebude možné pořádně posoudit náklady a přínosy. Pokud je o jeho e, předložené pozměňovací návrhy, pak si myslí, že ty, které, mm, ty pozměňovací návrhy, které se týká LEN, CRR, by ty se neměly přijímat, protože tady se jistě e, jedná o námořní plavidla, která byla vyvinuta s ohledem na příslušné danové systémy. Takže kdyby se mm, předpokládal další úprava rozsahu e, uplatnění, pak, eh, eh, pak by to nešlo. Potom, pokud jde o eh, řízení rizik, to by mělo být systematické řízení rizik, včetně nahodilých, namátkových kontrol. A týká se to činnosti, jako je uvádění, alokace zdrojů. To ovšem patří na vnitrostátní úroveň a proto by tady mohlo vést potom k nedorozuměním co do úlohy, kterou hraje komise a jaké činnosti provádějí členské státy. Jak vidíte, obecně vzato pan Fox má za to a je obává se, že ty provozní na, eh, problémy s tím spojené komise pořádně nezvážila a že bude třeba to dále ještě prošetřovat, má být eh, jasnost v tom, že bude možné problémy překonat. To jsou tedy návrhy pana Foxe. A já je samozřejmě předám panu eh, zpravodaji. Teď pan Šváb možná, paní de možná by se chtěla vyjádřit. Nikoliv pan Šváb, Schwab a paní Gepard. Dank. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji. Nejdříve za to, že byl ochoten v krátkodobě zareagovat minulý týden na mé pozměňovací návrhy, které si myslím, že nejdříve se mu velmi nelíbily, ale já jsem mu velmi vděčný, že No a náš stínový zpravodaj k tomu také přispěl. Tady již roz, jsem velice vděčný, že ten duch spolupráce, o kterém, tak, o kterém hovořil který, který který zde na výboru vždy vedl k dobrým výsledkům, i nyní povede k tomu, že budeme mít nakonec ně, mít k dispozici něco dobrého. Nyní článku 18. Nikdo Eh, nepochybuje, že Evropská komise v rámci takovéto úpravy, která se týká celé oblasti, kde jde o otázky, kdo dostane přístup k jakým informacím a tak dále, že nech, nikdo nepochybuje o tom, že komise musí dostat nějakou možnost nového přístupu, aby měla tu nějakou páku, ale a minulý týden jsme to také e, společně takto udělali u tématu e-call. Tehdy jsme, e, to jsme tedy řekli, že ochrana údajů je důležitá, nebo, doka- nebo podívali jsme se na to, co je důležitější, jiné zájmy či ochrana údajů. U e-callu jsme si řekli, že jiné zájmy, takže je třeba k tomu přistoupit realisticky a realisticky to zvážit. Proto si myslím, že bychom neměli vytvářet žádnou databázi. Pokud komise v každém okamžiku toho postupu bude mít neomezený přístup k jakýmkoliv údajům, také k informací celních orgánů, které sama ona vůbec neovlivňuje. Nemyslím si, že by to bylo hodné, protože jsem pro návrh kolegy Korea de Campus, abychom zde hledali řešení, jakým způsobem tu část informací, eh, ke kterým by měla mít přístup Evropská komise, jakým způsobem tuto část lépe upřesníme. To by bylo dobré. Já si myslím, že pokud se nám podaří ří, dát komisi větší možnosti v rámci celní, tak je to dobrá věc, ale nemůžeme dát komisi nějaký blankošek, aby si mohla vždy vyžádat jakékoliv informace. To nebylo vhodné. Proto si myslím, že bych se rád ještě, pane předsedo, setkal s panem zpravodajem, abychom si společně rozmysleli, jakým způsobem toto nejlépe ošetřit. Jsem velice vděčný, že neřekl, že ten návrh zamítá ten muž, že řekl, že je ochoten o tom dále hovořit a já si skutečně myslím, že celé bude dobré, pokud se tomu znovu vrátíme v novém volebním období a znovu se podíváme na to, jak to dořešit. Myslím si, že členské státy budou také lépe ochotné spolupracovat, pokud nyní tedy najdeme nějaké konkrétní řešení, na kterém se budeme schopni všichni dohodnout. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, danke schön, Antonio Correa, für die wirklich exzellente Arbeit, die hier gemacht wird. Eh, und ich möchte vielleicht eine Vorbemerkung. Děkuji Antonio Vidke Korejrovi za skvělou práci, kterou odvádí. A taková krátká poznámka minulý týden na Ekonu jsme nejenom zvažovali, pane Šváze, co je důležitější, ale my jsme si řekli, že ochrana údajů je velice důležitá. Eh, my jsme řekli, že nemůže tady být korelace mezi údaji, které jsou přenášeny a tou osobou, která je držitelem toho vozidla. To je v té souvislosti velmi důležité. To jsem ráda chtěla tady vyjasnit, aby nevznikl například na internetu nějaký falešný dojem. Měla bych doplňující otázku. Týka u pozměňovacích návrhů vidím, že tam má být mnoho ustanovení vypuštěno, právě těch ustanovení, které se týkají ochrany údajů a to s tím vysvětlením, že směrnice o ochraně údajů Evropské unie tak jako tak povinně platí a proto není třeba ochranu údajů zmiňovat. To je možná pravda, ale já bych eh, ráda poprosila Evropskou komisi, aby nám vysvětlila, proč to tam v původním návrhu měla. Abychom skutečně věděli, zda je to správná cesta zjednodušení právního předpisu, či zda by přeci jenom nebylo smysluplné, alespoň v bodech odůvodnění, toto mít zmíněno že tato pravidla platí, abychom měli zajištěnou právní jistotu. Chci se pouze ujistit, že neděláme nic špatně. Děkuji. Chce přispět eh, do diskuze i někdo další, ještě předtím, než udělím slovo komisi? Samozřejmě, že dám znovu slovo zpravodajovi, ale předtím chci mezi námi přivítat skupinu eh, návštěvníků, které eh, pozval Demosa jsou z Dánska, takže musíte zamávat, aby jsme viděli, kde sedíte. Eh, vřele vám děkujeme za vaši účast, takže potlesk. Velmi dobře. A nyní myslím, že pan Janakis Olafu, který myslím, že je zodpovědný za tento návrh, eh, zareaguje na dosavadní diskuzi. Dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Většina z toho, co jsem chtěl říci, už zazněla. A některé kompromisní myšlenky již eh, se objevily na stole, ale já přesto zopakuji některé klíčové body, které považujeme za důležité. Předně chci říct, že skupina pozměňovacích návrhů 55, 56 a tak dále která a dále pozměňovací návrhy 79 a další, které se týkají dovozu, vývozu a tranzitu. Myslíme si, že je nezbytné, aby komise získala prostředky, které ji umožní eh, detekovat a podpořit stíhání takovýchto vývozních a dovozních i transitových podvodů. Za tímto účelem je důležité mít k dispozici CSM a také transitní a exportní data. Pokud jde o náklady, které nese soukromý eh, sektor, tak se domníváme, že může být minimální, tedy pokud eh, mají možnost zaslat všechno, co mají na svých počítačích komisi jenom stisknutím jednoho tlačítka jednou za den. Tak pak s tím jsou prakticky nulové náklady. Za tímto účelem chci připomenout, že v podstatě už se tak děje v některých případech prostřednictvím, tedy, když se podíváme na úřady eh, Spojených států, tak tam se od eh, tam se získávají předběžné informace, předběžné zprávy o jakémkoliv vývozu nebo dovozu do Spojených států, tak eh, orgány o tom vědí prostřednictvím takovýchto CSM. Vědí o tom 48 hodin eh, předem, pokud jde o námořní dopravu. A je tam již k dispozici infrastruktura a investice, které mohou být použity k tomu, aby se poskytovaly tyto informace členským státům, kdykoliv je to potřeba. My jsme v kontaktu se zástupci e, také e, pro tedy s tou svět, světovou radou e, pro námořní nakladní dopravu a domníváme se, že by se to dalo provádět bez přílišných nákladů pro firmy. Také jsme minulosti už ukázaly význam těch transitních a importních údajů. Ovšem, možná trochu méně známa je užitečnost tzv. exportní databáze a exportních CSM. A já si myslím, že toto de facto vedlo k té myšlence, že by se někdo na komisi odeš, obešel bez těch exportních údajů, prohlášení a tak dále. Proto já se vám snažím vysvětlit, proč potřebujeme tyto údaje a vy jste ti, kdo mohou nejlépe zvážit užitečnost takových dat oproti potenciálnímu eh, riziku nějakých ehm, negativních eh, aspektů. Hovořím zde zejména o dvou druzích Podvodu. K dovozům dochází někdy se zá, záměrem znovu produkty vyvést. Ale stane se, že nějakým způsobem to zboží zůstane na území Evropské unie. Takže rozpočet Evropské unie a rozpočet členských států je takto krácen o příjem z DPH a spotřební daně. Takže druhá, druhý podvod je, když to zboží má být vyveženo, ale ve skutečnosti se vrátí jako pašované produkty. V nedávné minulosti, tady máme tiskovou zprávu, v nedávné minulosti došlo k zabavení pašovaných cigaret španělskými orgány tedy. Tyto cigarety byly údajně vyvezeny z Kypru, směřovaly někam snad, myslím, že do Libie, ale mezi tím si nějak našli cestičku zpátky jako pašované produkty a pak byly, pak byly zabaveny. A takovéto podvody lze detekovat mnohem snadněji, pokud máme eh, vývozní hodnocení, vývozní, vývozní CSM a také příslušná prohlášení. Takže potřebujeme mít i údaje o vývozu. Všem je, na vás, abyste tedy vyváželi rizika versus přínosy. Ještě pár slov o přímém přístupu komise k, dokum, k dokladům, čili fakturám a také přístupu ze strany ekonomických aktérů. Chceme, chceme ty doklady. Nechceme to po soukromém sektoru přímo, ale po členských státech. Tak v takovémto duchu by to mělo být. Takže pokud přepracované změní našeho návrhu podle 18H splní tento cíl, tak pak je takové přepracování vítané, pokud bude vyhovovat tomuto cíli. Ale chci specificky zmínit pozměňovací návrh 95, jenž, jenž obsahuje ustanovení ve čtvrté odrážce, kde se praví, že komise se může obrátit přímo na soukromý sektor, ledaž v případě, že členské státy eh, ne, nejsou ochotny poskytnout daný dokument. Možná tohle není správný přístup. My si myslíme, že i když navrhovaný pozměňovací návrh jde správným směrem, že by měl být změněn, tak aby se předešlo situaci, že členský stát bude mít možnost žádost odkládat nebo ji úplně odmítnout. To je z mé strany zatím vše. Chci dát ještě další vyjasnění, pokud to bude nutné, ale chci každopádně poděkovat eh, parlamentu a zvláště zpravodaji protože ten návrh ve své stávající podobě vnáší eh, určitý realismus a vyváženost do toho původního návrhu komise. Já vám také děkuji za velice usilenou reakci a nyní se zeptám, jestli ještě někdo, nějaký další řečník se chce vyjádřit. Pokud ne, tak dám slovo panu zpravodaji, aby mohl reagovat na toto i na cokoliv dalšího, co jsme slyšeli v průběhu diskuze. S potěšením vám, pane Dekampos, dávám slovo. Dobrý den, prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, za veškeré vystoupení kolegů, stínových zpravodajům rovněž a také děkuji za vystoupení kolegům, kteří nejsou přímo zpravodaji. A zejména děkuji za vystoupení komise. Obvykle, pokud pracujeme na textu, který předložila komise, tak tady máme takovou snahu, abychom nejdříve měli velkou rozdílnost v názorech a pomalu se snažíme přibližovat tak, abychom měli nakonec shodné postoje. Ale tady máme velmi zvláštní situaci. Měli jsme tady takové jisté případy takového toho postupného přibližování v našich nározech, eh, názorech. Je to možné, například je to v případě kolegy Švába, kde se nám podařilo se přiblížit, ale v jiných případech se zdá, že se přímo od, oddalujeme čím dál tím více a dokonce již od té původní formulace, e, kterou jsme měli na schůzi stínových zpravodajů. Zejména to jsou návrhy ze strany ECR, které jsou ještě, jdou dál e, než původně ve svých návrzích. Takže proto já bych chtěl upozornit na skutečnost, že tady máme jakousi částečně nesprávnou otázku eh, soukromé povahy údajů. Toto nejsou údaje, které se týkají osob. To jsou údaje, které se týkají fyzických, fyzického pohybu. A jsou to velice malé údaje, je to, jsou to tři, čtyři ukazatele obsahu, původu kontejneru, tranzitu, pak tady jsou údaje o to, odkud ten um, kontejner vyplul, kam dospěl na své trase. Toto samozřejmě nějak, jakým způsobem se to může dotknout soukromé sféry evropských občanů. Něco takového máme i v Evropě v oblasti rybolovu, eh, na to upozorňuji. Co se týče rybolovu, tak například pokud EU eh, si udělá dohodu s nějakou zemí, například s Chile, tak Každá z těch lodí, které provozují na eh, rybolov v oblasti námořní oblasti Šile, tak musí přesně eh, předávat ty údaje CSM, zprávy o stavu kontejnerů, protože je to takto dohodnuto. Takže, co se týče soukromé sféry informací, to jsou, tady je to něco hmotného. Lépe již chápu, že některé informace mohou být eh, strategickými informacemi pro jisté státy a nechtějí, aby tedy tady se svobodně mohybovaly například um, údaje o ekonomické hodnotě dovozů. Tady chápu, že členské státy tady mohou mít jistou nechuť, nebo některé členské státy, ale alespoň mohou mít jistou nechuť k tomu, aby takovéto eh, informace kolovaly. Ale na druhou stranu máme tady vstup eh, a opouštění Evropy, tohoto území. A souvisí to skutečně s podvody, s veškerou touto zločinností, tím, že se tam nedodržují principy, které existují. Takže já jsem tady chtěla potrhnout to, že tady se skutečně jedná o fyzický pohyb toho zboží. A komise říká, že tady nemůže dostat k nějakému datovému dumpingu, Naše kompromisní návrhy jdou tím směrem, že tedy můžeme eh, být jsme ochotní vyčlenit z toho vývoz z tohoto procesu, i když víme, že ztrácíme velké množství informací. A myslím si, že jsme ochotni se přiblížit, že tady máme jisté kompromisy, které se rýsují, ale eh, nemohu neuznat, že jsme strávili mnoho hodin na tomto právním přespisu. Diskutovali jsme všechno, financování, naší Evropské unie na dalších sedm let. A tady nejsme schopni alespoň minimálně zajistit to, že jeden z těch malých vlastních zdrojů, které má Unie, to jsou ty zdroje z celní oblasti, nejsme schopni zajistit to, aby tento zdroj byl chráněn před podvody. Dobře víme, že podvody jsou závažné, víme, kde mají svůj původ, máme nástroje, abychom mohli předcházet podvodům a tady v posledním okamžiku se zdá, že se bojíme. Bojíme se a tady vytváříme jakési přízraky, které podle mne vůbec neexistují. Abych to uzavřel, pane předsedo. Navzory tomu, že některé návrhy by mohly jít cestou rozšíření to, to vějí, že těch různých možností. Já chci říci, že je možné, abychom se jim tedy věnovali, abychom je dali nějak do pořádku. Nejsem pesimista, spíš jsem realista. Já si myslím, že je možné, abychom se dohodli, že je možné, abychom tento právní předpis připravili a schválili potom v příštím volebním období. Děkuji. Dobře, děkuji mnohokrát. Musíme hlasovat 18. března, jak je vám známo, protože to bude vlastně poslední možnost schválit jakýkoliv text, eh, máli se ještě dostat na poslední plenárku, eh, myslím druhou eh, dlouhé plenární zasedání, tedy ve Štrasburku. Už proto máme vyčleněný čas. Jinými slovy máte skoro eh, dva týdny, takže určitě bude možné i ve Štrasburku um, udělat uh, podrobné vyjednávání, takže jsem přesvědčen, že bude možné eh, tento návrh posunout dopředu, byť samozřejmě nebudeme moci podrobně vyjednávat s radou, ta zase bude mít možnost to zvažovat během léta. Každopádně všem děkuji. Eh, trošičku o pět minut máme časový předstih a vzhledem k tomu, že dále budeme hlasovat, pak budeme mít jenom velice malou pauzu. Prosím tedy, abyste neodcházeli, než všechny politické skupiny sem eh, všechny své lidi svolají, aby mohli hlasovat. Začneme tedy hlasovat za 10 minut 4 a budete potřebovat určitě i kartičky k hlasování. Děkuji mnohokrát ještě jednou panu zpravodaji. Dovolte, abych vás vyzval, abyste zaujali místa, abychom mohli hlasovat. Rád bych uvítal řadu našich eh, zvláštních návštěvníků, kteří se k nám dnes připojili nemohu je ujistit, že e, to bude až tak strašně zajímavé. Míváme e, živější diskuse, ale e, každopádně vítáme každého, kdo se k nám speciálně při této příležitosti připojil. Máme dvě věci, k nímž nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Pokud jde o porušení celních předpisů a sankce, pak vyzvu zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili. Ale nejprve se jedná o výsledek trialogu a je to harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Eh, měli jsme k tomu velice živý dialog, to vás možná překvapí, protože byly určité aspekty, kdy členské státy někde šly vlastně proti, měli pocit, že to jde proti zásadám jednotného trhu, ale nakonec se shodli. Eh, pane Švábe, budete to formálně předkládat, nebo to mám udělat já? Chcete, abych to vyřídil já? Dobře, Eh, paní Rojtová tady bohužel není, ale já jsem předsedal trialogu. A mohu vám říct, že jsme dosáhli dobrého eh, eh, do, dohry dohody, ale nebylo to tak jednoduché. Museli jsme se k tomu vrátit po druhé. A jako je tomu vždycky u těchto balíčků, u těch přepracovávaných právních předpisů, parlament samozřejmě si chce hájit své vlastní zájmy při prováděcích postupech, zejména pokud jde o nás nás eh, přístup k expo pracovním skupinám a eh, jedná se také o postupy v rámci aktu přenesené pravomoci. Budeme, eh, zveřejníme tedy prohlášení, které už jste viděli v souvislosti s konečným hlasováním a také předpokládáme, že, na, naše, že naše změní se setká s námitkami komise. To už jsme viděli předtím, ale už budeme, eh, bude třeba tuto věc eh, během příštího parlamentního období vyřešit. Pokud nikdo eh, jiný ze stínových zpravodajů se k tomu nechce vyjádřit, pak dovolte, abych toto předložil k hlasování. Musíme to udělat elektronicky, abychom měli formálně zaznamenána čísla. Takže prosím, kdo je pro eh, trialog, já tedy doporučuji toto hlasování a zahajuji elektronické hlasování. 29 eh, máme kartiček, ale 28 lidí jenom hlasovalo. Evidentně někdo nestiskl tlačítko. Končím hlasování a je to 27 pro, jeden proti a jeden se zdržel. Thank you very much. Um, so that will be on... Mnohokrát děkuji. Bude to na plenárním zasedání. Myslím, že to bude buď na první, ne, na druhé plenárce v Dubnu. Přejdeme nyní k dalšímu bodu a je to dů, velice důležitý návrh usnesení. Týká se to nových návrhů, které jsme dostali komise ohledně porušování celních předpisů a sankce. Koordinátoři se rozhodli, že nemáme dost času, abychom vypracovali celou zprávu, ale zase pro tento výbor je to natolik eh, důležité, aby se k tomu jasně politicky vyjádřil. Proto jsme to svěřili eh, spoluspravodajkám, eh, které je to paní Le Grip a paní Epa Gepard, se zabývaly modernizací celních předpisů. Takže je to eh, vlastně stanovisko mm, přes hranice politických eh, skupin. A možná, že by každá z vás mohla se k tomu rychle vyjádřit. Paní eh, Le Grip bude první. Oui, merci, monsieur le président. Quelques... Děkuji vám. A dovolte jen pár stručných slov, než přistoupíme k hlasování, pokud jde o tyto celní postihy. Tak já chci poděkovat kolegyni paní Gebhardt, spoluspravodajce, za velmi dobré klima pro spolupráce, v němž se nás, nám, eh, které se nám podařilo vytvořit v průběhu jednání, v průběhu přípravy tohoto návrhu usnesení. Všechno eh, probíhalo v atmosféře vzájemné důvěry a porozumění v společném zájmu a já za to děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům, kteří se s námi podělili o jejich názory. My jsme se maximálně snažili tyto příspěvky zapracovat do definitivní verze textu a doufám, že se setká toto usnesení s maximální podporou. Jenom připomínám, že v tomto usnesení jsme nechtěli zacházet do úplně všech podrobností právních aspektů, praktických eh, a aplikace tedy Eh, návrhu právního rámce Evropské komise. Nýbrž jsme eh, chtěli v tomto smyslu předat eh, štafetu dalšímu nás nadcházejícímu, nadcházejícímu výboru, tedy který vzejde z voleb a příští výbor IMCO se tomu pak bude moci věnovat, s vešk, věnovat tomu veškerou pozornost, kterou si návrh zaslouží. A tímto hlasováním dnešním chceme se pouze vyjádřit eh, v souladu s eh, tím, co eh, probíhá, probíhalo, to znamená přepracování celního kodexu Evropské unie, tak abychom měli skutečnou evropskou celní politiku, která bude hodna tohoto jména, protože podle nás je to klíčový pilíř optimálního fungování vnitřního trhu. Takže já vám děkuji za pozornost. Skepal. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat své kolegyně paní Legrip za skutečně dobrou spolupráci. Děkuji také našim týmům a sekretariátu. Musím říci, že toto usnesení se nám podařilo dokončit, dokončit skutečně v rekordním čase. Dospěli jsme k konsensu Což není samozřejmost, když, je, když máme různé frakce, které musí spolupracovat. Myslím si, že přístup, který jsme zvolili, tedy já paní Legry, je toto. Říkáme, že chceme e, tam mít politickou orientaci, nechceme zacházet do detailů a tento přístup umožnil to, že jsme to tak rychle dokázali dokončit. Samozřejmě měli jsme jisté pozměňovací návrhy od různých frakcí, které zacházely příliš do detailů, ty jsme nepřevzali. Také jsme nepřevzali ty, protože v té věci panují různé názory, které se týkají otázky právního základu. Řekli jsme prostě, že to, co je momentálně sporné, nejdříve vypustíme a také to, co je, čemu je se třeba věnovat detailně. Shodli jsme se na tom, že to v eh, usnesení prostě nezmíníme a přenecháme to na další parlament, aby skutečně zašel do detailu a hloubkově to zanalizoval, tak abychom měli koherentní spolupráci a nakonec dobrý výsledek. Myslím si, že ten text, který dnes předkládáme, ukazuje naši jasnou pozici, že chceme zajistit, abychom měli lepší a posílenou spolupráci v oblasti cla. A ta, také samozřejmě jde o to, že vše, co se s tím pojí a také sankce, je něco, co bude ošetřeno koherentně. To jsou tři otázky, které vyvstávají v této souvislosti a já se již těším na to, že doufám, že i v příštím volebním období budu moci i nadále pracovat na tomto textu, tak abychom nakonec měli velice dobrý výsledek a mohli pokračovat v této velmi důležité práci. Děkuji. Mnohokrát vám oběma děkuji za odvedenou práci. Myslím, že je velice důležité, aby takto byla, eh, aby toto stanovisko bylo jasně řečeno, takže budeme zahajovat, bude, zahájíme eh, formálně hlasování, abychom schválili tento návrh usnesení. Hlasuje 30 účastníků. Pan Šváb je tady také totiž a teď končím hlasování. 29 eh, hlasovalo pro, jeden proti, takže to bylo úplně zřetelné. My jsme žádali, aby se to dostalo na program plenárního zasedání je číslo jedna a eh, chci říct si paní Le Grip a paní Gebhardové, aby ehm, to bylo eh, sděleno i před sekretariát, protože určitě na konferenci předsedů potom budou požadavky na řečnickou dobu, takže bude velice důležité, aby tam byla eh, komise a určitě, i když bude málo času, bych byl rád, aby se k tomu vyjádřil řečnickou řečník za každou skupinu. Takže teď to můžu takhle podepsat a dáme to eh, k podpisu zpravodajům a pak to půjde rovnou eh, službám pro plenární zasedání. Takže Elena vám to přinese. Mám za to, že tady máme zástupce komise, takže my vám chceme jenom sdělit, že bychom chtěli pana komisaře eh, pozvat a že bychom byli rádi, aby bylo možné reagovat na tento návrh usnesení. Děkuji. Marie a nyní už můžeme přejít k konkrétnímu podstatnému hlasování. Je to zpráva z vlastní iniciativy ochrana spotřebitele, ochrana spotřebitelů v uživatelských službách. Tam se pana zpravodaje, zda chce něco říct než začneme hlasovat, nebo zda můžeme rovnou přejít k hlasování. Takže můžeme rovnou přejít k hlasování. I'm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 Uh, it's kind of you to offer. Since I'm the only issue, oh no, Emma McClarkin is here, but um, since I'm voting, I had to make sure I vote the right. Já také hlasuji, takže jsem se jenom musel ujistit, abych hlasoval správně, jinak by to byla ostuda. Takže děkuji za schovývavost. Kompromisní návrh 3, kde pro? Kde proti? Schváleno, evidentně. 29, kde pro? Proti? Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítá se 31, 32, 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Evidentně schváleno, ale ještě to prověříme. Prověříme, zda všechny systémy fungují. Takže hlasujeme. 30 konec hlasování schváleno. Dále 37 padá, 36 padá, takže 38 pro, proti, zamítá se, 39, kompromis 4, kde pro, eh, schváleno, 45 pro, proti, schváleno, kompromis 5, 5 pro, proti, schváleno, Promis 48 pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 52 pro, proti, zamítá se. Kompromis 7 s ústním pozměňovacím návrhem všichni v pohodě s tím návrhem. Takže kompromisní návrh 7 pro, proti, schváleno. Nyní 61 pro, proti, zamítá se. 62 pro, proti, schváleno. 63 pro, proti, zamítá se. 64 pro, proti, Zamítá se. 65 pro, proti, zamítá se. Kompromis 8 pro, proti, schváleno. 74 pro, proti, schváleno. 75 pro, proti, zamítnuto. 76 pro, proti, zamítá se. 77 pro, proti, zamítá, eh, Devět, kompromis pro, proti, schváleno. 84, 85 jsou identické pro, proti, schváleno. 86, 87 odpadají. Kompromis 10 pro, proti, schváleno. 91 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte v seznam pro, proti, schváleno. 92 pro, proti, zamítnuto. 93 pro, proti, zamítnuto. 94-95. Je to tak? Pro, proti, schváleno. 96 stažen. Kompromis 11 pro, proti, schváleno. Nyní 101, 102 pro, proti, schváleno. 103, 104 padají. Kompromis 12 pro, proti, schváleno. 110 pro, Proti? Zamítá jsem. 13 pro. Proti. Schváleno. 115 pro. Proti. Zamítá se. 1 6 pro. Proti. Schváleno. 1 8 padá kompromis 14 pro. Proti. Schváleno. 124 pro. Proti. Zamítá se. Kompromis 15. Děčí hlasování na žádost ALDE. 15. Část 1 pro. Proti. První část schválena. Část 2. Hlasujeme abychom to prověřili elektronicky. Zamítat se. Druhá část se zamítá. Nyní návrh 132 pro, proti, zamítá se, kompromis 16 pro, proti schváleno, 137 pro, proti schváleno, 138, 139 pro, proti schváleno, je na vyškrtnutí, takže 140, 141. 141 je jako doplněk. Tedy 140. Ne, takže rovnou ke 142 pro, proti, zamítá se, 143 pro, proti, zamítá se, 145 pro, proti, schváleno, 144 odpada, kompromis 17 pro, proti, schváleno, 153 pro, proti, schváleno. 154 jakožto doplněk pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 155. Paní Styler jakožto doplněk pro, ne, protože 154 byl schválen. Takže to může být jako doplněk k 1 5, 4, ne? Ne, no dobře. Odpadá. V tom případě 156 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 1 stažen. Teď eh, citace 2, pro, proti, schváleno. 3, pro, proti, taky schváleno. 4, pro, proti, schváleno. Nyní bod odůvodnění 5, pro, proti, schváleno. 6 a 7 odpadají. 8 pro, proti, zamítá se kompromis 1 pro, proti, schváleno, kompromis 2 pro, proti, schváleno, 21 pro, proti, také schváleno, 22 odpadá, protože kompromis 3 byl schválen. čili nyní hlasujeme k celému stanovisku, tedy zpráva z vlastní iniciativy, hlasujeme. Konec hlasování. 27. Pro jeden proti. Dva se zdrželi. Blahopřejeme. A plán je takový, že bychom se měli to dostat na plenárku. Víte kdy? duben, druhá, na úplně posledním eh, plenárním zasedáním tohoto mandátu. Bude to prv, poslední e, zpráva z vlastní iniciativy z tohoto výboru. Já vám děkuji za, za práci. Děkuji vám. To je pro dnešek vše. Další zasedání bude 17. a 18. března. Mohu vám prosím připomenout, že 17. března budeme mít eh, mimořádné slyšení ve tři hodiny. A jenom bude tam eh, vyjednavač za evropskou stranu, za eh, americkou stranu. Je to na událost, kterou byste neměli minout. Bude to také webstreamováno takže 17. ve 3, 17. března, pak bude ještě další jednání o odpoledne hned poté ve 3, ve 3 hodiny. Dostanete k tomu také ode mě e-mail. Přeji vám hezké odpoledne.